Mes chers collègues. Vážení kolegové, navrhuji, abychom zahájili naši činnost. Nejprve vás poprosím, abyste nás omluvili. Omlouvám se členům rozpočtového výboru i ostatním přítomným. Potřebovali jsme o něco více času na schůze koordinátorů, než jsme čekali. Eh, potřebovali jsme se dobrat politické dohody. Dobrá zpráva je ovšem ta, že se nám podařilo tuto dohodu nalézt, takže si myslím, že budeme schopni dokončit Pozvánací návrhy našeho výboru k rozpočtu, k návrhu rozpočtu pro 2011 s tím, že dnes dokončíme veškeré hlasování, které se týká politických dohod a zbyde nám část hlasování na příští týden. Já na závěr schůze uvedu, o které věci půjde. Začnu v prostředky na vnější Eh, vnější vztahy. Je to ta, ten důležitý okruh číslo čtyři, který jsme se nechali na závěr. Po dlouhé diskusi mezi koordinátory jsme dospěli ke kompromisu. Poprosím o klid v sále. Ke kompromisu ohledně základu takzvané alternativy číslo 2. Ta odpovídá tabulce, kterou jsme vám právě rozdali. To bude tedy, to je tedy základ pro, nebo byl základ pro vypracování kompromisu, ale potřebujeme ještě o něco více času, abychom dokončili všechny rozpočtové řádky, které odpovídají tomu finálnímu kompromisu. Nejprve tedy předkládám rozpočtovému výboru politický kompromis, který umožní to všechno potom rozpracovat. Pokud bude náš výbor hlasovat pro tento politický kompromis, poté nechám hlasovat unblock o všech rozpočtových řádcích, které jsou uvedené v alternativě číslo 2, kromě řádků Eh, kterých se týká ten finální kompromis a tam potřebujeme z technických důvodů ještě o něco více času, abychom to upřesnili. Ty částky pro jednotlivé řádky, je tam asi šest řádků, kterých se to týká. A o těchto řádcích, o těchto položkách budeme potom hlasovat příští týden. Také vám navrhnu hlasování en bloc o všech poznámkách okruhu číslo 4. E, pardon, tak poznámky budeme, budeme o nich hlasovat postupně, ale pokusíme se tady dnes zvládnout také poznámky k okruhu číslo 4. Dovolte, abych nyní představil politický kompromis a samozřejmě zpravodajka se k tomu také vyjádří, bude-li chtít. E, ten problém vypadá takto. Máme politickou dohodu mezi poslaneckými kluby v tom smyslu, že u okruhu číslo 4 nepřekročíme, stejně jako u ostatních okruhů, nepřekročíme strop finančních výhledů. Všechny poznávací návrhy, na kterých jsme doposud pracovali, představovaly překročení o cirka 41,5 milionů. Prostě něco přes 40 milionů eur by bylo to překročení stropu. Bylo tedy třeba někde tam nalézt 41,5 eh, milionu. A politický kompromis, který jsme dosáhli, spočívá v tom, že nalezneme ty příslušné úspory tím, že to rozdělíme půl na půl mezi na jedné straně doprovodná opatření k dohodě pro sektor banánů a na druhé straně rozpočtová položka ICI+, plus, což je spolupráce s průmyslovými zeměmi plus. To je tedy komprom- politický kompromis mezi levicí a pravicí v rozpočtovém výboru. Výběr těchto řádků, těchto položek odpovídal, a říkám to tady na veřejném zasedání, odpovídal nikoli naší vůli vyjádřit nezájem eh, či dokonce snad opozici vůči dohodě přijaté Evropskou unii se zeměmi, které produkují banány, eh, nebo vůči nové politice ICI+. Naopak, domníváme se, že toto jsou akce a politiky, které jsou potřebné. Nicméně eh, naší vůli je vyslat silný signál vůči komisi a já tady vítám pana generálního ředitele a zejména vůči radě, tak aby tyto instituce pochopily, že pokud eh, rada eh, odmítne přistoupit na překročení stropu u některých okruhů, jako je například okruh číslo 4, pak to bude znamenat, že budeme nuceni učinit politické oběti, které budou pravděpodobně neudržitelné. Během celých těch tří dnů jsme se tady výrazně snažili, snažili jsme se zůstat v rámci těch limitů, těch stropů. Je to už nějakých 15 let, kdy Evropský parlament nepřijal eh, pozměňovací návrh tzv. zvězdičkou, který by znamenal překročení stropu. My jsme si tady sami na sebe sami na sebe vztahujeme tuto disciplínu, ale je třeba, aby si rada uvědomila, co to znamená. Je třeba, aby ministři financí stále nepřicházeli s prohlášeními v tom smyslu, že eh, evropský rozpočet je k něčemu, že ty výdaje jsou příliš velké, je škrtáme všude, je, třeba, je tady třeba škrtat i v evropském rozpočtu. No dobře, budeme-li škrtat v evropském rozpočtu, znamená to, že dohody přijaté našimi vládami, že eh, sliby slavnostně učiněné na valném schromážení OSN prostě nezafinancujeme. S tímto tedy budeme vstupovat do jednání. A k tomuto principu, kdy tady musíme nalézt 41,5 milionu zhruba, možná to bude o něco málo víc nebo míň, a rozdělíme to tady zhruba půl na půl mezi ty dvě rozpočtové položky, které jsem zmiňoval. Já o tom nyní se souhlasem s nechám hlasovat. Pardon? Nechcete si vzít slovo? Kdo je pro? Děkuji. Proti? Jeden. Zdrželi se? Dva. Děkuji. Tyto zvednuté ruce před zástupci médií a ostatních institucí, tyto vaše zvednuté ruce v tomto hlasování jsou z politického hlediska velice důležité. A nyní tedy nechávám hlasovat en blok o té tabulce alternativa číslo 2, scénář číslo 2. Kromě řádku, my jsme neměli často tam vyškrtnout, ale předpokládám, že nám budete důvěřovat sekretariátu a koordinátorům, čili kromě řádku ICI plus a sektor banánů všechno en blok, kdo je pro? Děkuji. Proti? Tři, čtyři. Zdrželi se? Někdo? Děkuji. Nyní tedy scénář číslo dva v takto pozměněné podobě byl přijat. A nyní poznámky. Máme celý jeden dokument, který je věnovaný poznámkám. chci mít jistotu, že všichni máte před sebou ten správný dokument. Jmenuje se 4 rap. Takže je to jako v hudbě, repujeme Spravo, návrhy zpravodajky, Rapporters Proposals a jsou to stránky 13 a 14 v tomto dokumentu, který ukazuji. Máte to všichni? Tak moment. dokončíme rozdávání dokumentů v sále. Mohu začít? Není to, prosím vás, nový dokument. Je to to, co jste dostali už v pondělí. Nedošlo tam k žádným změnám, krom toho, že tady máme kompromisní, ústní kompromisní návrh, který nám přednese zpravodajka. Uh, nemáme tam čísla poznancích návrhů, ale ano, máme. Takže číslo 384 výboru Regie, kdo je pro? Zpravodajka pro, kdo je pro? Jste připraveni? Proti? Dva, zdrželi se? Přijato. Dále 4662 pana Ehrenhausera. Tady hlasujeme o eh, dání do rezervy. Zpravodajka proti, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Uh, Ehrenhauser 4649, tež, rezerva, zpravodajka proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, neprošlo to, zamítnuto. Dále hlasujeme o návrhu číslo 494 klubu ECR. Jde o horizontální hlasování kde se poprvé, v text, poprvé se nám tady objevuje horizontální hlasování. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Musíme to zjít elektronicky. A zase mi tady sdělují, že já nemám právo hlasovat. Můžete zahájit hlasování? Takže já nehlasuji, ano. jinak by to hlasování bylo zrušeno. Paní místo předsedkyně již také hlasovala. Konec hlasování. 18 pro, 21 proti. 18 k 21 je zamítnuto. Nyní číslo 368 zahraničního výboru. Zpravodajka pro, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Číslo 4240, pan či paní Toja a další, zpravodajka proti, kdo je pro? Socialisté jsou pro, kdo je proti? Všichni ostatní. Tragická izolace socialistického klubu, je to zamítnuto. Není dva totožné, 342 a 722. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti? Děkuji, zdrželi se? Přijato. Číslo 846 GUE. Kdo je pro? Zpravodajka je proti. GUE je pro. Kdo je proti? Všichni ostatní zdrželi se. Mrzí mě, ale bylo to zamítnuto. Nyní dva pozměňovací návrhy, které jsou totožné. 343 Eh, AFETu a socialistického klubu. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Jeden. Přijato. Eh, vícero totožných pozměňovacích návrhů stejných autorů. 344. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Bude to stejná většina. Kdo je proti? Dva. Barbara také? No. No, Zaznamenali jsme si to. Zdrželi se jeden GUE. Přijato. Číslo 334 výboru pro zahraničí jde o rezervu. Zpravodajka je pro, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 354. Poznámky. Výbor pro zahraničí. Zpravodajka je pro, kde je pro? Proti. Dva Zdrželi se. Jeden. Přijato. Číslo 594 od zelených. Zelení jsou pro. Zpravodajka rovněž. Kdo je pro? Proti. Eh, mamouti vyhráli. Bylo to zamítnuto. Číslo 345 AFET a socialisté. Zpravodajka pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Přijato. Číslo 4190 pana, pana Banána. Máme zde hlasování o poznámkách. Pravodajka pro. Kdo je pro? Proti. Přijato. Číslo 364 zahraničního výboru. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 595 od zelených jde o rezervu. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. to. Číslo 333 zahraničního výboru. Poznámky, zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní k stejnému řádku máme více do poznacích návrhů. Nejprve 4214 eh, pana Garegy a paní Gresle. Je to horizontální poznací návrh který se vrátí. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Liberálové. Zdrželi se? Děkuji, přijato. Není číslo 369 zahraničního výboru. Zpravodajka. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Dva. Přijato číslo 642 liberálů a pana Haglunda. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Spravodajka a James Ellis jsou proti. Náhle se nám tady vyjevují věci. Číslo 483, to je návrh pana Čemse Elisa ECR. Co si o tom myslí zpravodajka? Je pro. Kdo je pro? Proti? Nikdo? Zdrželi se? Dva. Tři. Přijato. Pardon. Dobrá, číslo 585 od zelených. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Ověříme elektronicky. Já nehlasuji. Konec hlasování. Dvacet tři pro, sedmnáct proti, přijato. A nyní číslo 16 výboru pro rozvoj a sociální demokratů. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 365 zahraničního výboru. Zpravodajka je pro. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 4192 pana Suriana. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Ano, myslím, že tady je těsná většina, ale budeme hlasovat elektronicky. Je nás 42 přítomných. Všichni hlasovali. Konec hlasování. 22 pro 18 proti. Přijato. Nyní číslo 17. Spravodajka k 17. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. 17. byla přijata. Číslo 42. Výboru INTA. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Jeden, zdrželi se? Dva, přijato. Číslo 43 stejného výboru. Zpravodajka pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 495 klubu ECR už je pokryto. Není číslo 20 výboru pro rozvoj. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, dva přijato. Číslo 23 od stejného výboru, zpravodajka je stále pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 32 výboru pro rozvoj, stále se souhlasem zpravodajky, kdo je pro, proti, EPP, ale EPP je osamocená. Zdrželi se, přijato číslo 4511 pana Michela. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? EPP, kdo je proti? Všichni mimo EPP, zdrželi se? A zpravodajka, pardon, ale zpravodajka nenáleží k EPP? Zpravodajka je bezpohlavní, politicky vzato. Ne, ne, já vím, o čem mluvím. Já jsem byl zpravodajem. Už vidím, co bylo psáno na internetu. Což znamená, že to bylo zamítnuto. Číslo 22. Výboru pro rozvoj. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Děkuji. Proti? Díky, zdrželi se. Přijato. U 31 máme, myslím, kompromisní návrh. Ano. Ano, my jsme eh, při jednání dosáhli závěru eh, ohledně toho textu. Rozeslali jsme vám to e-mailem. Potom eh, ještě byla provedena eh, změna eh, na původní text socialistů, která zní. Část těchto položek je uložena do rezervy a očekává se předložení Evropské komise, tedy politicky, Evropskou, tím, že Evropská komise předloží politicky závazný dokument, který ukazuje, že v financování nebo rychlý začátek eh, klimatického balíčku je skutečně eh, dodatečné financování. Eh, přiděluje evropské zdroje partnerským regionům v, a to v geograficky vyváženým způsobem a není to na úkor stávajících programů rozvojové spolupráce, jakož i jasných informačních kritérií pro výběr příjemců rapport au texte écrit. Výborně, to znamená, že proti tomu písanému textu tady vlastně obnovujeme ty věty, které byly původně škrtnuty. Vy jste to ještě nedokončila, pardon. Zbytek eh, je tak, jak to bylo původně rozdáno, takže možná můžeme ušetřit čas a hlasovat. Já doporučuji hlasovat pro. Helga si chce vzít slovo? Ne? Dobrá, takže hlasujeme o tomto ústním poznacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Jeden. Zdrželi se? Přijato. Pokrývá se tím i číslo 78, ano. Takže není zdraví a číslo 644 liberálů a pana Alvara, zpravodajka pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 493 od EKR. Zpravodajka je pro. Pro, kdo je pro? Musíme to vzít elektronicky. Hlasujte, prosím. Já stále nehlasuji. Konec hlasování. 18 pro 20 proti 20 drželi zamítnuto. Nyní číslo 593 od zelených. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Díky. Proti. Zpravodajka a paní Andrasenová. Přijato. Evropská eh, politika je něco, co v její komplexitě nic nepřekoná. Eh, číslo 355 zahraničního výboru. Spravodajka, co k tomu říká spravodajka? Je pro. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Jeden, zdrželi se. Dva, přijato. Číslo 18 výboru pro rozvoj a jednoho politického klubu. Spravodajka, je pro, kdo je pro? Proti? je proti? Nadežda a Barbara si sní svůj malý sen. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 8. Banány. Ale jde pouze o poznámky. Komentujeme banány, nejíme je. Kdo je pro? Spravodajka je pro. Proti. Zdrželi se. Jeden. Ujistíme se, že tyto poznámky, tento komentář bude v souhlase s tím rozpočtovým škrtem, o kterém jsme před chvílí rozhodli. Není číslo 21 výboru pro rozvoj. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Z- proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo, respektive pět dalších poznacích návrhů už je pokryto. Máte to v tabulce, takže o nich nenechávám hlasovat. A jsme u čísla 367 zahraničního výboru. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Jeden. Přijato. Číslo 562 EPP a prestižní signatáři pan Böge a pan Kasulides. Zpravodajka je pro. Jsou to prestižní signatáři, zpravodajka je pro, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Děkuji za ně. Proti, zdrželi se, výborně. Poznací návrh byl přijat. Nyní číslo 850 od našich přátel v GUE. Kdo je pro? Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Mnoho lidí. Kdo je proti? Zpravodajka je proti připomínám, a pan Bokroš a pan Hartong spolu s ní. Bermudský trojuhelník. Číslo promiňte se do ne. Číslo 497 od EKR už je pokryto. Pour, pour, no, no, il est voté. Il est voté. Donc, nous a... Teď jsme tedy skončili poznámky v okruhu 4. Já vám za to děkuji. A teď se ptám paní zpravodajky, jestli můžeme se podívat na tabulku s pilotními projekty a s přípravnými akcemi. Ptám se a očekávám, že ne, nebude odpovědí. Co mi na to řeknete, paní zpravodajko? Uh, Dostali jste všichni ty eh, výtisky, ty materiály? a budeme potřebovat několik minut, abychom si to nakopírovali. A nejlepší by bylo, kdybyste opravdu eh, nám to vysvětlila. Já samozřejmě děkuji Sidony a koordinátorům. Eh, Ten jako každý rok eh, pilotní projekty představují nejobtížnější část pro diskusy. Proč tomu tak je? Říkám to pro naše nové členy, protože ti, kteří tady byli předtím, to velmi dobře vědí. Jde o to, že toto je jedna z mála oblastí, kde je možné nalézt manevrovací prostor pro parlament. Parlament eh, nemá moc možností eh, schvalovat prostředky pro projekty, kde, nejsou, kde není právní základ. S výjimkou zdůvodnění těch experimentálních nebo přípravných eh, projektů, eh, které nějakým způsobem eh, potom mohou mít vliv na komunitární politiku. Nebo jsou to pilotní projekty, které když jsou potom úspěšné, tak je převezme komise a obecně se promítnou do rozpočtu. Takže to je jedna oblast eh, kompetencí parlamentu, která je pro nás velmi důležitá. My to samozřejmě se snažíme propojit eh, s práci Evropské komise, kde o to, aby všechny tyto, věky, eh, pardon, všechny tyto projekty se potom zobecnily a byly trvalejší. A v tomto roce, stejně jako v předchozích letech, těch iniciativ byla celá řada. Byly to různé iniciativy eh, poslanců, nejenom politických skupin jako takových, nebo výboru pro rozpočet, takže bylo poměrně obtížné <laughs> nadspat tu zubní pastu do tuby zpátky. Sidonia nicméně si myslí, že se jí to podařilo. Teď tedy uslyšíme vysvětlení to, jakým způsobem to bude fungovat, jaké budou rozpočtové dopady potom si eh, tady to můžeme prodiskutovat. Já doufám, že potom to odhlasujeme unblock, ty částky, které se týkají těch přípravných akcí. Nicméně budeme potřebovat ještě eh, eh, dodatečnou dobu, pravděpodobně do příštího týdne, na to, abychom mohli schválit také poznámky k těm jednotlivým položkám. Takže Sidonie je připravena, jí dávám slovo. Děkuji vám za příspěvky. Ty dokumenty dostanete rozdané už brzy. Já jsem se chtěla omluvit eh, i za sekretariát, protože jsme se dohodli eh, včera eh, večer a, už nešla elektřina a tam v té části budovy, kde sekretariat sídlí, takže tolik problém s aktualizací tabulky. Každopádně vám musím říct ještě jiné věci hned. Asi 150 eh, projektů eh, došlo tedy eh, a a Evropská komise tohle to předložila jako způsob, jak představit ty myšlenky. Byla to taková legislativní iniciativa, eh, nebo eh, eh, ve vztahu k poslancům. Jde o to, aby ty legislativní iniciativy, které přijdou, byly skutečně inovativní a nové. My jsme chtěli tímto způsobem zjistit, jestli tyto myšlenky už nebyly v těch předchozích programech tak, aby to byla skutečná inovace a neopakovalo se nic. Dostali jsme tedy zpětnou vazbu od Evropské komise. Já bych vám eh, ráda poděkovala za spolupráci. Bylo to eh, vstřícné a užitečné. Nicméně Evropská komise dala svým způsobem posouzení, ale nikoli uh, závazný rozsudek, abych tak řekla, nebo posudek. Někteří členové, ovšem někteří poslanci ještě nebyli uh, připraveni v červnu, takže tam se to potom nedalo zhodnotit. Já uh, jsem ohromena na tvořivosti poslanců. Je to velká výzva. Když jsme se dívali na ty projekty a přípravné akce, tak to byla cesta tvořivosti a představivosti naší e, sněmovny. Ty přípravné akce byly opravdu velice rozmanité a vybírat z nich bylo velice obtížné. Pro mě bylo e, velmi důležité, abych přiřadila e, zdroje těm právě probíhajícím přípravným akcím a projektům, tak abychom nezačali něco nového a potom to neskončili po roce. Tam jde o to, aby úspěšné věci získaly financování i na další rok. Takže některé ty projekty jsou projekty stávající, které tedy získaly dodatečné finance. Společně s koordinátory jsme se pokusili nalézt kompromis, který dává zelenou eh, různým eh, výborům a politickým frakcím a já si také myslím samozřejmě, že i menší politické frakce by měly dostat eh, nějaké projekty, protože kdybychom hlasovali, tak oni prohrajou. Ale to není cesta vpřed, takže já jsem také proto, abychom schválili některé eh, projekty menších frakcí, které řeší některé méně diskutované otázky. Pokud jde o eh, rozlišení mezi okruhy, my jsme omezeni eh, těmi obálkami mezi institucionální dohody, které tedy zastropovávají ty jednotlivé přípravné akce. My každopádně nemáme žádné eh, peníze eh, v rámci naší marže, takže takže tam eh, tedy spíše ta marže je naším stropem a ne interinstitucionální dohoda. Ty projekty, které byly podané, se týkají okruhu 1a. Není to překvapující. Ty projekty eh, se týkaly eh, v inovací, podnikání, mládeže. U 1B toho nebylo tolik. Bylo jich tam také docela dost u okruhu 2. Takže to vypadá, že u zemědělství a rybolovu naši poslanci eh, využívají možnosti na realizaci akcí Evropské unie. V tabulce, kterou jste doufám už teď dostali. Jsou dvě chyby, které musím okamžitě eh, zdůraznit. Na první stránce na řádku 15.0231 je ta částka špatně, není to 2,4 milionu euro, ale 1,4. Takže eh, než bychom čekali na nový eh, výtisk, tak eh, jsem proto, abychom si to škrtli sami. Místo 2,4 je tam 1,4. A na základě toho, co jsem říkala předtím, tohle se přidává do kategorie 4. Projekty, které zatím nejsou v tabulce. ale byla bych ráda, abyste je podpořili v rámci blokového hlasování. Jedná se o pilotní projekt GUE k eh, mučení a souvisí to se zahraničními záležitostmi a je to tedy projekt za milion eur. Souvisí to tady s tím balíčkem. Tohle je výsledek po několika eh, vyjednáváních, několika kolech a budete mít nějaké připomínky, tak je vítám. Merci. Euh, alors, plusieurs collègues ont, ont demandé la, la parole. Několik kolegů se přihlásilo o slovo, já eh, jim ho samozřejmě hned přidělím. Chci se jenom ujistit, že všichni pochopili ty dvě opravy nebo ty dvě změny v našem dokumentu, v té předposlední verzi tabulky. Ta poslední verze je správná a tam už je obsažen ten návrh GUE. Ale tabulka, kterou má eh, předseda k dispozici a také paní zpravodajka, eh, obsahuje ty dvě chyby. Takže ještě abych to vedla pro míru. Na první stránce to jsou náklady ENP na studie. Tam by mělo být 1,4 eh, milionu a ne 2,4 milionu. A druhá věc, a to je asi kompenzace, tam se přidá ještě jedna položka, což je projekt GUE, který eh, by měl ve prospěch obětí mučení a tam to bude ve výši jednoho milionu. Takže doufám, že to teď je všem jasné a potom se musí opravit ten údaj číselný také u okruhu. A druhá věc, kterou jsem vám chtěl říci, také eh, spíše na adresu nových členů výboru. Paní zpravodajka již to také říkala, Všichni to teď eh, vědí. Máme stropy v každé té kategorie výdajů 1A, 1B a tak dále, 3B, 4, 5. Ale potom máme ještě specifický strop pro pilotní projekty a přípravné akce. A jak to vysvětlila Sidonie, my to nemůžeme tento strop překročit u pilotních projektů a sice proto, že již jsme příliš omezeni Eh, stropy v těch pěti kategoriích. Evropský rozpočet pro Evropský parlament eh, je velmi, velmi omezený. To je potřeba říci. Jsme v takové svěrací kazajce. Jinak, eh, paní Fraulika to také říkala, já to zopakuji. Budeme hlasovat o těch částkách, ne o poznámkách. A víme, že určitě ještě tady padne několik otázek od kolegů. Některé návrhy pilotních projektů, tak jak byly prezentovány, nemohly být zachovány, ale my navrhujeme, abychom je zohlednili v poznámkách u běžných rozpočtových položek, které již byly včera nebo předevčírem odhlasovány. Takže můžeme zohlednit a paní zpravodajka samozřejmě určitě bude připravena odpovědět na vaše otázky, které se to týkají. Ann Jensen se přihlásila o slovo. Thank you, Chairman. And, uh... Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji eh, naší paní zpravodajce, která eh, měla před sebou nesmírně obrovský úkol a, a opravdu se velmi snažila nalézt eh, kompromis. Já si myslím, že tento rozpočtový eh, postup nám ukázal, že je tady celá řada dobrých eh, vynalézavých myšlenek parlamentu, ale samozřejmě budeme muset také ten postup zpřísnit, tak aby příští zpravodajové do budoucna mm, to měli snažší. A já si říkám, že bych také mohla být jednou zpravodajkou. Takže Musíme zpřísnit eh, pravidla hry, tak, aby eh, se do toho eh, komise mohla zapojit. Juta s tím začala, když byla zpravodajkou pro rozpočet a já si myslím, že každý rok se učíme a tohle bychom měli vzít jako takovou lekci. A krok za krokem to budeme dělat lépe. Mám několik otázek k té nové tabulce. Byla tady ehm, poznámka k 040411. Ehm, ráda bych se zeptala paní zpravodajky, jestli eh, to je tím, eh, že ty programy eh, se nedají měnit na poslední chvíli. Ano, děkuji. Potom já jsem mimochodem viděla eh, moc ráda ten velký nárůst. 1,4 eh, je docela dobré. Potom tady mám otázku eh, k těm zahraničním věcem. 363. No, rozpočtová položka 190406. Fórum občanské společnosti Evropská unie Rusko tady máme vymazat eh, mm, určitou část poznávek. My bychom eh, z ALDE chtěli eh, zvlášť hlasovat, mm, protože jsme proti tomu výmazu. My si myslíme, že ty poznámky jsou velice důležité. Protože takhle je to prostě uspořádané. A potom poslední věc, na, které, na kterou jsem se chtěl zeptat, je, jak můžeme pod, podpořit GUE eh, a mučení, i když to není tady na seznamu. A potom tady byl eh, pozměňovací návrh zelený, který jsme chtěli dát eh, do okruhu 5 k pro agenturu pro vnější činnost. Myslím si, že to, co je teď na stole, je dobrý kompromis a můžeme ji podpořit. Merci. Děkuji vám. Paní zpravodajka zodpoví potom najednou. A teď Damia Bad požádal o slovo. Oui, merci. Děkuji, pane předsedo. I já bych samozřejmě chtěl poblahopřát a poděkovat paní zpravodajce za pozoruhodnou práci a na tomto kompromisu který nám teď předkládá, jenom chci eh, říkat, že pro nové členy výboru, a já jsem jeden z nich, je to všechno oblast velmi komplikovaná procedurálně, ale i obsahově. Myslím se, že by nám pomohlo, kdybychom ty věci trošku zjednodušili. Eh, a koordinátoři by to měli trošku předpracovat, předpřipravit, tak aby eh, bylo potom jednodušší eh, společně dosáhnout kompromisu, abychom byli vždy měli k dispozici informace, jak se věci vyvíjejí. Víme, že již od začátku celého postupu eh, se nám říká, že to jsou politické skupiny, které předkládají eh, návrhy na ty pilotní projekty, ale jsou to také individuální poslanci. Ale tady už se dostáváme na konec logiky, protože kolikrát to jsou iniciativy, které byly vyhodnoceny výborem, ale potom se tady nedostanou do toho Eh, seznamu. Nikdo už je nebere v potaz. Já chápu, že ta jednání jsou velmi obtížná, ale myslím si, v budoucnosti bychom měli mít eh, eh, užší spolupráci i také s jednotlivými poslanci výboru, tak aby se zlepšil způsob prezentace, ne úplně metoda možná, ale způsob prezentace v oblasti pilotních projektů. Merci, mon Děkuji vám, kolego. Teď Helga. I would like uh, to thank... Já bych ráda poděkovala Sidonii za práci, kterou odvedla při hledání kompromisu. A chci se vrátit k tomu, co eh, říkala Anne k eh, té mediační podpoře v rámci, eh, v rámci služby pro vnější činnost. Já nemůžu tady najít, najít jako, nevidím, kde je tady kompromis, takže mi to nestačí. Göran Ferm. Göran I can be very short and just... Já to řeknu velmi stručně. Jako ostatní poděkuji paní zpravodajce. Myslím, že se opravdu eh, hodně snažila vyjít všem vstříc. Samozřejmě ono eh, to není nikdy možné úplně, ale tohle je, myslím, velmi rozumný pokus o řešení. Akorát jsem se chtěl ujistit. Potřebujeme eh, oddělené hlasování o poznámkách, ale k tomu se dostaneme ještě příští týden. Je to tak? Ano? Dobře, děkuji. Nikdo eh, nevystoupil jménem EPP, možná pan Lavia by mohl něco říci jménem EPP? Samozřejmě. Já nemluvím jako eh, za EPP, ale jako eh, člen výboru a také bych rád poděkoval Sidonii mm, za práci, kterou odvedla. I když já se myslím, že eh, ne, pro mě to není úplně uspokojivé. Protože tady eh, je takové malé přehlednutí. Týká se to té myotrofní laterální sklerózy a projektu, který eh, se toho týkal. Je škoda, že to nespadlo do toho kompromisu a ta rozpočtová položka, která na to byla, to byla priorita pro uh, sklerózu multiplex. Jedná se o dvě geneticky způsobované uh, choroby, nicméně nejsou stejné. Liší se. A proto myslím, že tady neděláme správnou věc. Možná, že jste si spletli ty nemoci, protože mají podobná jména, ale opravdu se liší. A, a do těch poznámek k rozpočtovým a, a, poznámkám bychom, bychom mohli dát tu myotropii laterální sklerozu také. A, enfin. Takže teď ještě jeden autorizovaný mluvčí, pan Surian. Jenom abychom si tu situaci vysvětlili, já si myslím, že stanovisko EPP eh, vysvětlila paní zpravodajka, která eh, jednou eh, patřila k naší frakci a bude k ní patřit i do budoucna. Takže bych přesto řekl něco k té amyotrofní laterální skleróze, o které jsme právě slyšeli z ústňovaného. Já jsem se jí eh, zabýval, nebo já jsem jí dostal jako téma na závěrečné státní zkoušce, když jsem eh, studoval lékařství, takže jsem pro to, co říká Giovanni. Já vám děkuji. Jutta Hauk bude chtít něco říci. Um, busy. Tak eh, jenom za to můžu tak trošku já. Když jsme eh, včera eh, se dohodli na seznamu pilotních projektů, tak jsme to tam neza, nezahrnuli. A samozřejmě z důvodu, ano, já jsem si říkal, ano, my tady máme vlastně něco ke skleróze, takže už tam nemusíme eh, k tomu dělat další pilotní projekt. Ale vzhledem k tomu, že tak jako tak v příštím týdnu projektu, které jsme nevzali, a samozřejmě k těm můžou ještě přicházet připomínky, budeme je muset odsouhlasit, a tímto eh, způsobem bychom tam ještě eh, zahrnuli i, tu, eh, i, i ten druhý typ sklerózy. A tím se to bude vztahovat na ně na obě a tím pádem myslím, že ta položka je dobře pokryje. Pan Hartong. Wel, voorzitter, niet dat het veel zal uitmaken voor het stemgedrag van mijn collega's, maar ik wil graag... Uh... Ja, uh... Ehm, nechci eh, jenom nic říkat k, k hlasovacímu chování kolegů, ale nevidím eh, tady žádné mm, návrhy, eh, které mohly přijít ze členských států, ale nevím, jestli se tohle to všechno dá obhájit. Já vám děkuji, vážený kolego. Abych zareagoval na to, co říkal pan Hartong. Jak říkala Ann Jensen, tak koordinátoři se na tom včera dohodli ta zkušenost ukazuje, že bychom měli mít rigoroznější pracovní metodu pro přijímání eh, pilotních projektů. Ta, celá, celý ten postup je velmi komplikovaný. A sice protože není dostatek peněz, může se to týkat jakékoliv položky v rozpočtu, samozřejmě, že eh, komise hm, v tom může hrát svou roli normálně té komise, která navrhuje projekty, ale samozřejmě politické skupiny, jsou to individuální poslanci, kteří mohou něco navrhovat a my musíme dbát na to, aby to byl realistický eh, projekt, takže tady v tom eh, už se spolupracujeme s Evropskou komisí. Ale mohu vás ujistit o tom, že osobně dohlednu na to, jako předseda rozpočtového výboru, aby příští rok, eh, pokud si budou všichni souhlasit, abychom měli jasnější, eh, účinnější postup, abychom samozřejmě dodrželi všechny ty přísné lhůty, které, kterým podléháme, aby každý měl možnost prezentovat a obhájit svůj vlastní projekt. A potom se samozřejmě uvidí během hlasování, jestli ty projekty budou schváleny nebo ne. Ale eh, já si myslím, že to je právo nejenom politických skupin, ale každého jednotlivého člena tohoto výboru. Paní zpravodajka teď zareaguje na vaše otázky a potom budeme hlasovat. Your... Děkuji vám a všem za připomínky. Začnu u těch, které byly eh, přímo k chybějícím částem tabulky. Já jsem tady pozra, postrádala eh, ten odsouhlasený projekt zelených k mediaci v, eh, k Evropské vnější službě za 600 tisíc eur. My jsme se o tom bavili, mm, o tom, jestli to dá do poznámek nebo ne. A nedošli jsme k závěru, takže já jsem proto, abychom tam ten projekt dali do okruhu 5 podle původního závazku. Takže by to k té tabulce mělo přijít. 600 tisíc eur závazku. Já se omlouvám, eh, Srony, protože teď jste byla trošku rychlejší, než jsem to eh, stíhal. Vy navrhujete, abychom tady přidali jednu řádku, abychom tedy převzali projekt zelených, který se odsud ztratil, protože v té kategorii máme dostatečnou marži? Přesně, jak to vysvětlujete. Včera jsme to vysvětlili na koordinátorech. Eh, vzhledem k tomu, že jsme neměli eh, prout včera, tak jsme to už nemohli dopsat do tabulky. A já jsem to tam teď už nedopsala. Každopádně už by to tam mělo být. To je obdivuhodné, to je možná symbolické. Když nebude elektřina, tak přijdeme o všechny projekty zelených. Mám strach, že ta příčina není úplně politicky eh, korektní pro zelené. Politicky to opravdu není založené. To vás můžu ujistit, pane předsedo. Další věc, o které se zde hovořilo, Myslím, že paní Jensen to říkala. Já jsem to oznámila už včera a souvisí to eh, s eh, sérií pozměňovacích návrhů, kterou eh, se mění poznámky ke stávajícím přípravným akcím pilotních projektů. Já nemůžu doporučit, abychom hlasovali pro. A proč? Ve všech těch případech se v zásadě jedná o připomínky pouze k platbám. Jakmile eh, budeme mít rozpočet, tak vejde v platnost 1. Eh, ledna, už nebude možné potom to měnit a, a potom eh, nemá smysl měnit už tedy vlastně podepsané smlouvy. Já chápu dobrou motivaci těch změn, nicméně by to bylo akorát mé gesto vůči autorům. Teď už je prostě pozdě, teď už je Teď už ty programy běží a jejich kontraktační část skončí v eh, prosinci. Takže už bude pozdě. Takže eh, žádné poznámky k A K přípravným akcím pilotních projektů. Obecně k těm eh, poznámkám. Tam jsou dvě věci. Za prvé, poznámky k návrhům, které nejsou zahrnuty do tabulky, ale mohly by být přidány k některým konkrétním eh, řádkům a tam do poznámek. Někdy je to těžké eh, určit ty poznámky, které eh, bychom tam mohli zařadit do těch stávajících položek a dostanete potom takový malý sešitek s těmi položkami, o který se bude hlasovat v pondělí. Můžete potom navrhnout eh, ústní hlasování, nebo, teda ústní pozměňovací návrhy nebo uh, rozdělené hlasování. A potom jsou tady další akce, které máme v tabulce. Já navrhnu eh, ty poznámky také, soubor těch poznámek. V určitých případech máme hm, tedy eh, tam eh, spojení těch návrhů, ale jsou to kompromisy, o kterých se bude muset hlasovat eh, odděleně. A pořád ještě nevím, jak dopadne hlasování o částkách, takže proto. K tomu, o čem hovořil Giovanni Lavia. Já najednou zjišťuji, jak eh, jsem úplně mimo, když eh, studuji eh, přípravné akce. Já jsem nikdy nepředstíral, že jsem odbornicí na medicínu, ale takže jsem možná a, a pletu a Juta se obyč, očividně chytla stejně jako já. Ono je těžké, abychom my posuzovali, jestli projekty už se týkají těch stávajících položek nebo ne, proto jsme také dělali tu záležitost, jsme si to vyříkali s Evropskou komisí v červnu. A takovéhle věci jsou pravděpodobně nevyhnutelné, možná, že jich je hodně, takže je možné, je, je dobré, aby některé přípravné akce pilotních projektů byly podané až příští rok, až budeme mít možná větší prostor na tohle konkrétní otázku. A no tady, um, myslím, skončím. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Eh. Děkuji vám. Chci ještě zdůraznit to, co říkala paní zpravodajka ohledně poznámek k jednotlivým položkám o přípravných projektů, které již byly schváleny v loňském roce. A teď už tam nejsou žádné závazky, jsou tam čistě jenom platby. Ty eh, závazky už není možné měnit. A abych eh, to řekl anglicky, pokud chceme přijmout nové poznámky, kde už v podstatě zbývají jenom platby, tak to znamená, že bychom to dělali jen tak na oko. Eh, v podstatě by se to eh, neprojevilo na té stránce peněžní. Helga požádala o slovo, aby určitě řekla, jak je se vším spokojená. Já bych eh, by ráda měla písemný příslip, že to skutečně bude zohledněno, protože jinak bych nemohla hlasovat pro celý balíček. Mělo by to být nějak jasně sděleno nebo eh, popsáno. Eh, Helgo, to eh, není jenom slib, to eh, my teď o tom budeme hlasovat a prostě se to tady projeví. Připojíme to k té tabulce. Stejně jako jsme tam přidali ty GUE a teď jsme tam přidali ještě ty zelené. Což umožňuje, doufám, vyhovět většině skupin, což mi přijde normální. An chce slovo. Jenom velmi stručně, pane předsedo. Takže to znamená, že dnes nebudeme hlasovat o poznámkách. Já jsem mm, měla za to, že budeme hlasovat zvlášť o tom Rusku, o tom občanském fóru EU Rusko. An, takže vy chcete oddělené hlasování příští týden, až budeme hlasovat o těch poznámkách. Ne, to je jeden pilotní projekt 363, kde zelení chtějí eh, něco vypustit z poznámky a my nesouhlasíme s tímto vypuštěním. A proto bychom chtěli odděleně hlasovat. To zohledníme příští týden, až o tom budeme hlasovat příští týden, říká pan předseda. Teď hlasujeme jenom o částkách. Dobře, někdo další už se o slovo nehlásí a já tedy nechávám hlasovat o tabulce hlasujeme jenom o částkách, o všech přípravných akcích pilotních projektů, jak to předložila paní zpravodajka, té verzi, která tak byla eh, tady popsána, s tím, že se tam připojí ten, připojí ten pilotní projekt eh, zelených. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva proti, zdržel se jeden. Děkuji vám mnohokrát. Tato tabulka pilotních projektů která tím byla schválena s příslušnými částkami. A nyní, vážení kolegové, nejprve mi dovolte, abych poblahopřál paní zpravodajce. Voilà, c'est très rare. Je velmi neobvyklé, že by nový člen našeho výboru dostal hned na začátku funkčního období takovou zprávu, až dosud jste tím e, proplula bez chyb. A já jsem vás velmi obdivoval za Eh, to, jak se vám to všechno podařilo. Samozřejmě eh, v předchozím období jste s námi také spolupracoval v jiné funkci, ale také vás obdivuje za ten váš přístup, eh, který jste zvolila, protože to usnadnilo přijetí a do vyjednání kompromisu. Děkuji samozřejmě všem ostatním členům. Všichni, včetně EPP, tady byli víceméně pořád. Někdy jsem i mohl hlasovat, kolikrát jsem ale nevěděl pro co. A samozřejmě děkuji koordinátorům eh, na tomto výboru. Teď ale si musíme uvědomit, že jsme teprve ve třetině celé naší práce. Dosáhli jsme shody na výboru pro rozpočet. Samozřejmě to ještě doplníme příští týden. Druhá třetina bude přesvědčit naše politické skupiny a získání kvalifikované většiny na plenárním zasedání a třetí, nebo ta třetí třetina, to bude eh, v jednání během eh, dohodovacího postupu. A ohledně toho mám jednu dobrou zprávu pro členy rozpočtového výboru. Ve své obrovské moudrosti konference předsedů pochopila naše argumenty, které jsme jí předložili, týkající se složení eh, vyjednávací delegace na dohodovacím výboru. Eh, víme, že tam eh, šlo o eh, vyvážení jednotlivých výborů a to řešení, které bylo aplikováno, byla Dontova, Dontův vzorec. Bylo aplikováno na jednak skupiny a jednak na výbory. A vy budete teď mít za úkol, abyste zajistili, že ti, kteří budou vysláni za skupiny, měli patřičnou kompetentnost, ale také znalost a Eh, kvalifikovanost pro tyto otázky a mohli nás zastoupit dobře na eh, dohodovacím výboru. Příští týden tedy máme pondělí, úterý, kde se zase sejdeme a budeme moci dohlasovat eh, ten zbytek. Jednak jsou to připomínky nebo poznámky k pilotním projektům, jak jsme to právě se dohodli. Potom budeme muset hlasovat o některých podrobnostech eh, částek, které ještě se musí upřesnit, abychom mohli to převést eh, do politické dohody u okruhu 4. Tam jde o rozdělení mezi jednotlivé položky u sektoru banánu a ICI+. Je možné, že dojde ještě k nějakým dalším úpravám částek eh, Může se stát, že někde zase vypadne elektřina a potom se to bude muset někde doplnit a tak dále. To se stane, stává každý rok. Pak jsou tady takzvané buffer lines, eh, nárazníkové položky, zejména ITER, a tam to budeme muset eh, vykompenzovat. Eh, to je v okruhu 1a, ale to uvidíme až příští týden. A budeme také hlasovat o jedné nebo několika dalších, eh, řekněme, politických položkách. V souvislosti také s tím, co navrhují socialisté s tím novým zdrojem příjmu evropského rozpočtu a kdy budeme muset eh, se ptát a zkoumat, jak prezentovat naši vyjednávací pozici vůči radě, tak abychom dosáhli, a teď mluvím o období po roce 2011, aby rada začala přemýšlet o tom následujícím obdobím, abychom se dostali z té rozpočtové, absolutní rozpočtové slepé uličky, ve které se teď nacházíme. V tomto duchu konference předsedů bude mít eh, schůzi v úterý v 8.30. Já jsem na ně byl pozván s našimi dvěmi spravodajkami, abych připravil na 20. října plenární zasedání o rozpočtu a abych navázal kontakty s komisí a s radou. Předpokládám, že hlasování nám dává poměrně jasný mandát, který mohu vy, Eh, vyjádřit na konferenci předsedů. My tedy v pondělí si vyjasníme, v kolik hodin eh, začne úterní zasedání našeho rozpočtového výboru, možná se toho něco opozdí, vzhledem k tomu, že se předtím bude konat eh, ta konference předsedů, která může trvat, řekněme, hodinu, tak možná se sejdeme až 9.30 nebo 10 hodin, což bude také znamenat, že závěry, ke kterým dospěje konference předsedů, nám umožní upravit eh, náš návrh usnesení, ke které, o kterém se bude hlasovat eh, potom toho 20. října, protože pokud konference předsedů bude chtít vyslat jakýsi signál na adresu rady svým jménem, tak eh, to nebude ani tak eh, u nějaké konkrétní položky rozpočtu 2011. Bude to spíše v tom eh, eh, vzdálenějším výhledu. Já teď zase všechno předpokládám, ne, nemohu to nějak vědět dopředu. A proto si myslím, že něco takového se tedy projeví až v návrhu usnesení. Je potřeba také vědět eh, ohledně toto usnesení, že pozměňovací návrhy, to už bylo rozdáno? Eh, je tady lhůta pro pozměňovací návrhy, je to 4. října ve 12 hodin, ale my bychom je potřebovali na konci tohoto týdne, abychom to mohli během víkendu zpracovat. Nebo aspoň nějaký eh, předběžný návrh, eh, abychom měli představu. Máte k tomu něco? Chcete k tomu něco říct? Pokud bych to eh, mohla vyjasnit, já už jsem pokročila v sestavování návrhu usnesení. Eh, Doufám, že ten návrh budu mít hotový již dnes, takže bych ho možná zítra dopoledne vám mohla rozeslat. Já doufám, že tím nešokuji moc sekretaria, ale zítra byste to rozhodně měli mít. Ano, to by rozhodně bylo dobře. Měli bychom to mít už na víkend, abychom během víkendu se na to mohla podívat, vzhledem k tomu, že potom je ta lhouta pro předlákání pozměňovacích návrhů. An chce ještě něco dodat. Řekl jste mnoho hezkých, řekl jsem mnoho hezkých slov Sidonie a eh, na vaši adresu také, zasloužila jste si to. Ale já bych chtěl také říct několik hezkých slov eh, eh, na adresu pana předsedy, protože on se své práce zhostil skvělým způsobem. A také musíme poděkovat sekretariátu, protože bez nich jsem nula. Ano, já jsem chtěla poděkovat i sekretariantu, protože e, svoji práci dělají velmi dobře. Víme, že to je složitá věc. Ještě se to zkomplikovalo tím výpadkem elektřiny, takže chápu, že to mají těžké. Ale chtěla bych ještě předat jednu obavu z mé strany. Já bych chtěla eh, Eh, upozornit eh, na to, že eh, rozpočet je jedna z těch hlavních kompetencí, které parlament má, ale je potřeba si uvědomit, že to je důležitý nástroj. Mám, dovedu si představit, že královna velmi dbá o korunovační klenoty, ale neznamená to, že ona osobně se o ně stará. Má Eh, někoho na to, aby je eh, chránil ty korunovační klenoty. Já si myslím, že to je velmi dobrá, dobrá zásada. Já vám děkuji, An, za tu poslední poznámku. Děkuji vám také za e, vaše poblahopřání. Já si myslím, že vždy, když parlament je dobře, tak to je kolektivní úspěch a kolektivní práce a myslím, že by to mělo být eh, naší eh, společnou hrdostí to, že všichni eh, pracujeme na díle, které potom neponese jméno žádného z nás. Končíme tedy hodinu předem. Pan předseda děkuje také tlumočníkům, vzhledem k tomu, že je velmi obtížné přetlumočit hlasování o rozpočtu. Já vám přeji velmi eh, pracovní víkend, doufám, že se podíváte na návrh usnesení a uvidíme se znovu v pondělí příští týden. Bon, ben bravo.